Eh, Dobré ráno, dámy a pánové. Začneme zasedání schůze našeho výboru pro kontrolu rozpočtu. Doufám, že nikdo nemá nic proti předloženému návrhu pořadu jednání, čímž ho tedy můžeme přijmout a schválit. Jako obvykle máme zde tlumočníky a žádné další oznámení nebo sdělení nemám. To znamená, že přejdeme k hlavnímu bodu pořadu jednání, což eh, je udělení absolutoria za rok 2016 Evropská služba pro vnější činnost. A jak je zvykem, máme tři hlavní aktéry, člen Evropského účetního dvora, pana Russo, který jako první představí svá, své komentáře, pak paní místo předsedkyně Mogherini. Jsme rádi, že jste zde, ale víme, jak je těžké skoordinovat povinnosti s přáními parlamentu a pak máme zpravodaje, všecko samý Italové, tedy skvělý den. Pak budou členové výboru mít možnost klást otázky a vyjádřit své poznámky. A chtěl bych připomenout, i když máme 90 minut, což je délka fotbalového zápasu, a víme, že všichni členové chtějí skórovat, tak prosím, držte se zkrátka, abyste nechali možnost strany i kolegům. Tak dám teď slovo panu Pietru Rusovi, členu Evropského účetního dvora. Myslíče. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážený pane zpravodaji, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, vážená vysoká paní představitelko EU, jsem rád, že tady mohu představit kap- kapitolu 10 posouzení výdajů dnes pro SVČ. Práva za rok 2016 je pozitivní a e, výdaje nemají žádnou významnou chybu. Identifikovali jsme chybovost žádná celá čtyři desetiny procenta Posouzení se opírá o vzorek stovky transakcí, mezi nimi je 13, které souvisí s SVČ. Shledali jsme pět dalších transakcí, které mají jistou míru chybovosti, což jsou podobné slabiny a nedostatky jako v roce 2015. Tyto nedostatky se týkají otázky využívání specifických typů udělování veřejných zakázek, nedostatečná dokumentace některých kroků a nerespektování e, časových limitů zveřejnění dokumentů. Dále jsme posuzovali follow-up v SVČ týkající se doporučení ze zprávy v roce 2013. Shledali jsme, že naše doporučení týkající se rodinných přídavků byly respektovány, doporučení e, týkající se veřejných zakázek byly implementovány částečně. Tomu bychom měli rozumět v souvislosti s tím, co jsem řekl za rok 2014 před chvílí, 16 před chvílí, omluva 2016, doporučení týkající se SVČ, jak již bylo řečeno po průběhu sdíleného šetření, tak tady došlo k té pětiprocentní redukci počtu pracovních míst tak jak se v roce 2013 dohodly rozpočtové autority. Dále jsme nedávno zveřejnili eh, review těch takzvaných rychlých případů a zjistili jsme, že SVČ stále ještě je v procesu implementace toho cíleného snižování stavu, protože úřad začal o rok později, tak finálního cíle bude dosaženo teprve v roce 2018. Paralelně s posuzováním jsme také zveřejnili speciální zprávu číslo 7 z roku 2016. Týkalo se to managementu budov SVČ po celém světě. Zjistili jsme, že v některých případech budovy nejsou úplně výhodné. Co se týká implementace doporučení v této zprávy, tak jejich kontrolu očekáváme v roce 2019. Jsem vám všem, dámy a pánové, k dispozici pro vaše otázky. Thank you. And now, Madame Mogherini. Děkuji a nyní paní Mogherini. Děkuji vám. Dovolte mi nejprve, pane předsedo, abych se omluvila, že jsem zmeškala plánované setkání na minulý týden ve Štrasburku. Byla jsem obětí sezónní chřipky jako mnozí a tak eh, bych to ráda vynahradila dnes a že, by, že máme více času mm, na diskusi. Pro mě je to velice důležité Eh, pro činnost mm, mojí služby. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji. Je vidět, že odvedená práce eh, v těchto týdnech a měsících eh, byla produktivní a pomáhá zefektivnit naši činnost. V uplynulých třech letech jsme pozorovali, že z role Eh, služby vnější činnosti se rozvíjí rychlým tempem a mm, snažíme se přizpůsobovat eh, samozřejmě potřebám. Je velká poptávka ze strany EU eh, být silným hráčem a stáváme se čím dál nej, nezbytnějším partnerem ve všech citlivých otázkách ve velice složitém prostředí. E, každý den ve své práci vidím, že je daleko lepší e, informovanost ve světě o silné vnější činnosti, nejenom, nejenom u nás, ale všude ve světě. Takže e, je, týká se to tedy třeba otázek migrace před třemi lety migrace nebyla ani vůbec součástí činnosti SVČ nebyla, nebyla tématem pro Evropskou unii, zatímco dnes evropská migrační politika hlavně spolehá na naší činnost, na našich agentur a podobně a na práci členských zemí, které také spolehají na naši činnost, na naše svěřenecké fondy, na naše mise civilní i vojenské Eh, eh, na naše jednání eh, s Afrodskou unii, s OSN, na naše kontakty od Pakistánu až po Afriku. To jsou všechno důkazy toho, jak v posledních letech se rozsah naší činnosti rozšířil. Také je větší povědomí o naší činnosti mimo Unii, jakožto unie se stáváme referenčním bodem nejenom v Evropě, ale i v Jižní Americe, Africe, západ, Dálném východě a podobně. Jedna z našich priorit jako Unie a jako parlamentu je posílení a někdy přežití více multilaterálního systému v OSN a e, OSN stále častěji eh, u nás hledá oporu v oblastech klimatických změn, udržitelného rozvoje a generální tajemník Antonio Guterres má velice náročnou reformní agendu a ví, že na nás může se spolehnout, že mu pomůžeme s jejich implementací. Dalších pár příkladů víte, jak, mm, jakou roli hrajeme v eh, jaksi udržení eh, dohody s, paky s Iránem, eh, kvartetem eh, a tak dále. S, před 14 dny jsme se setkali s prezidentem Abbasem a premiérem Tamjahuem. Eh, co se, naše role je významná také pro Sýrii, jak uvnitř, tak vně, ta, taktéž v Iráku. Dále civilní mise pomáhají bezpečnostním aspektům v těchto oblastech. Je to jsou všechno jenom takové příklady, které eh, k naší činnosti, ať už se to týká Nového Zélandu, Chile, Japonska a podobně ve všech těchto eh, v oblastech. Naše role je mimořádná při budování důvěry, při eh, angažovanosti v humanitárních akcích a kontaktech s nejvýznamnějšími hráči, kdy prosazujeme naše evropské hodnoty. Je zcela jasné, že jsme čím dál více samozřejmě referencí na našem vlastním kontinentu i pro ty země, které jsou evropské, ale nejsou v Unii. Jsme hlavně pro naše východní partnery eh, významnou referenství. Eh, je to, chtějí se s námi více angažovat, více obchodovat, více spolupracovat s námi a pracovat na různých aspektech spolupráce. Jsme evidentně referencí a, a rostoucí referencí pro Balkán, Každý z těch našich šesti partnerů pracuje na transformaci společnosti, na cestě do Evropské unie a tento rok a hlavně, uplynul, hlavně těchto šest měsíců by mohlo být opravdu klíčový na jejich cestě do Evropy a je to i v zájmu Evropské unie z celé řady důvodů, včetně bezpečnostních a ekonomických. A co se týče Evropského parlamentu, tak já tady vidím, že členové Evropského parlamentu si jsou uvědomi eh, prostoru, který se otevírá Evropské unii, prostoru k využití, k proskoumání v oblasti vnější činnosti. Často mi říkáte, že je potřeba využít nové příležitosti, řešit nové výzvy, že jsou bílá místa, kam musíme vkročit, v oblasti míru, bezpečnosti, spolupráce, lidského rozvoje a není náhoda, že všechny eurobarometry ukazují, že občané EU jsou masivně pro více společné bezpečnostní a zahraniční politiky, protože vědí, že v této oblasti EU může udělat daleko více než každá jednotlivá země. Takže je tady poptávka po rostoucí práci v této oblasti. Já tyto ambice sdílím. Mír, bezpečnost pro naše občany závisí na situaci kolem našich hranic a v posledních dvou, třech letech, co se týká boje s terorismem, migračních toků, je vidět, že ty kontakty a ty, ty souvislosti e, jsou jasné. Ale jakožto členové parlamentu určitě se zajímáte nejenom o výsledky, ale i o, o politické prostředí, ve kterém naše služba funguje. Abychom mohli plně hrát tuto roli, musíme mít doma pořádek, a to i v oblasti rozpočtové. Naprosto sdílím to, o čem jsme hovořili loni, to znamená pro do, plnění náročných úkolů potřebujeme mít prostředky. To není na dnešní diskuzi téma, ale mějte to prosím na paměti, až bude řeč o novém víceletém finančním rámci. Rostoucí očekávání, rostoucí výzvy a snižování eh, prostředků, to bude znamenat, jak si volit mezi prioritami. A máme povinnost eh, být věrohodní, zodpovědní a transparentní v naší každodenní činnosti. Musíme být konzistentní a držet se maximálních standardů i v oblasti vnější činnosti, eh, důvěryhodnost i v rozpočtových otázkách, v obla- otázkách odpovědnosti, transparentnosti. To jsou jediné možné základy pro naší práci s partnery Eh, od kterých i my žádáme odpovědnost, transparentnost a, a důvěryhodné eh, rozpočtové chování. Čili je to součást i naší politiky, nejenom našeho hospodaření, když máme být eh, důvěryhodní pro nás uvnitř Unie i pro naše partnery venku, je pro mě zásadní, abychom stoprocentně byli důvěryhodní, transparentní a zodpovědní. Takže já velice oceňuji tuto příležitost pohovořit o tom, jak ještě zlepšit naší práci. Pro mě to není tak úplně test nebo zkouška, protože, jak jsem mimo to slyšela, nemáme žádné větší nedostatky k řešení. A my jsme odpověděli na všechny otázky, které nám byly položeny a i já tady mám sebou spolupracovníky, kteří schop, jsou schopni zodpovědět odborní odborné otázky, na které bych třeba já neuměla odpovědět, takže mm, se ptejte. A takže já to nepovažuji tak ani za zkoušku, jako spíš za příležitost vyslechnout vaše návrhy a doporučení ohledně toho, jak by naše služba mohla být efektivnější a jak by mohla lépe využívat naše zdroje a jak by mohla lépe s těmito zdroji hospodařit. Já si myslím a vidím, že jsme na stejné straně. My chceme, aby E SVČ dosáhla maximálních výsledků prostřednictvím zdravého hospodaření a to je náš společný cíl. Jako v minulých letech to považuji za příležitost zlepšit způsob naší práce, poučit se ze zkušeností a z vašich názorů a zlepšovat věci. My víme, že něco možná bude chtít čas, abychom také občas tu loď jak si přesměrovali, to někdy chce čas, ale je třeba ji nasadit na správný kurz a potom tento kurz držet a sledovat. A to je pro mě důležité. Teď si tady zkontrolujeme dvakrát, že všechny potřebné změny eh, byly provedeny a že jsme na správném kurzu. A v některých oblastech potřebujeme práci urychlit, tam já požádám parlament o podporu a o pomoc ve spolupráci s dalšími institucemi, aby i ty zrychlili a přestože jsou věci, které se musí měnit rychle. Uvedu příklad od, od loňska, kdy jsme se setkali a mě to velmi potěšilo. Evropský ombudsman právem zmínil otázku o odměňování našich stážistů. Já s nimi spolupracuji, já je výdám průběžně, jsou to mladí Evropané, kteří přispívají Eh, oddaným způsobem, velmi energicky, s nasazením naší, naší práci. A eh, samozřejmě jejich odměna má být spravedlivá. My jim nabízíme eh, tedy ty stáže a eh, stipendia a ombudsman tedy toto schválil. To znamená, to jsou takové věci, které se dají změnit hned a to se taky udělalo a to je dobře. A pokud je něco, co se dá snadno, no tak snadno není, to není nikdy, ale je, eh, když je potřeba něco změnit rychle prostě, tak se obraťte na mě nebo na moje spolupracovníky, abychom s tím pohnuli rychle. A důležité, jinak je prostě u těch ostatních věcí nasadit správný kurz a sledovat, aby se to realizovalo co nejdříve. Čili to je příklad, ta otázka ehm, stipendia pro stážisty ohledně toho, jak je důležitá podpora rozpočtových orgánů pro zlepšení naší práce. Za to vám děkuji. Hovořím o pracovním prostředí, protože pro mě je to důležité, zvlášť v této službě, ve službě větší činnosti pokud nejste motivovaní, odhodlaní, pokud nemáte vášeň pro svou práci, pokud budete pracovat v prostředí, které není pozitivní, tak eh, velmi těžko můžete zvládnout ty eh, výzvy, kterým čelíte. Je to někdy otázka motivace, někdy i otázky času, tlaku eh, v takové práci a podobně. Takže dobré pracovní prostředí a motivace to považuji za zásadní pro to, aby naše práce byla kvalitní. A chtěla bych poděkovat panu Petru Rusovi z účetního dvora za to, že přišel, za to, co řekl. A výroční zpráva účetního dvora za rok 2016 potvrzuje, že chybovost SVČ je zdaleka pod tím dvouprocentním Prahem, je to mizivé a e, náš finanční informační systém byl plně validovaný ze strany DG Budget a do, plníme jejich doporučení. Ale v tomto roce účetní dvůr zaznamenal určité pochybnosti ohledně veřejných zakázek na delegacích. To bereme samozřejmě velmi vážně. Pro naše delegace je to velmi složitá oblast. Musíme mít na paměti, a někteří z vás s tím mají zkušenosti, že naše delegace ne vždycky fungují v zemích, kde e, trh funguje s evropskými normami. To je samo o sobě výzva. Někdy je e, i výzvou naplňovat naše kritéria veřejných zakázek. To neznamená, že to vzdáváme, ale naopak, ale Ehm, prostě pracovat na straně Evropské unie, v Evropské unii nebo, nebo někde jinde, to je veliký rozdíl. To je důvod, proč stále eh, školíme naše zaměstnance, vypracováváme pokyny eh, a eh, vnímáme ty výzvy a víme, že to musíme řečit. 140 delegací ve světě, to je ojedinělé, pro naši zahraniční politiku je to důležité, ale je to čím dál důležitější i v jiných oblastech politiky EU. Proto musíme zachovat a rozvíjet tuto síť. Vím, že mnozí z vás a vaši kolegové mají příležitost ehm, eh, navštívit v rámci misí ehm, v kontextu parlamentní diplomacie, vidí práci našich delegací a eh, pomáhá, a naše delegace jim pomáhají organizovat eh, setkání v mezích svých kompetencí. Zachování a rozvoj této sítě má své rozpočtové důsledky, tak jako se vším v každé diplomacii. Náš stávající rozpočet 820 milionů eur je poměrně skromný v porovnání s množstvím práce, a sed, kterou 7 tisíc zaměstnanců E, dělá a naše náklady rostou pro pokrytí dalších oblastí práce, ať už se jedná o ekonomickou diplomaci, kdy doprovází evropské podniky a investory ve světě, klimatické změny, terorismus, e, kulturní diplomacie. E, každý den se objevují nové výzvy, v nichž vnější činnost, naše služba vnější činnosti se angažuje. Eh, uvedu dva příklady. Třeba včera jsem se setkala s generálním tajemníkem UNESCO, hovořili jsme o tom, jakým způsobem bychom mohli v terénu podpořit některé akce, třeba na to, abychom ochránili kulturní dědictví nebo abychom zachránili kulturní dědictví eh, před eh, jeho zneužitím pro financování terorismu. To vyžaduje samozřejmě expertní znalosti a další projekty. Nebo den předtím jsem se setkala s řediteli Eh, kosmického eh, odvětví v Unii a eh, samozřejmě ti fungují ve světě ve velice složitém protekcionistickém prostředí a potřebují naší spolupráci, takže naše delegace, které jsou relativně menší, eh, i co do rozpočtu, i co do pracovníků, pro ně to je hodně práce. Ještě jedna věc k delegacím, ta je klíčová, taky jsme o tom mluvili loni a vím, že se mohu spolehnout na vaši podporu. Je to otázka bezpečnosti našich pracovníků ve světě. Máme to stále na mysli, eh, nejlépe, co nejlépe využít eh, Mm, prostředky pro tento účel. V letech 2016 a 17 jsme tomu věnovali velkou pozornost. My jsme jmenovali dalších 24 regionálních bezpečnostních důstojníků, takže teď už jich je 58 a zlepšili jsme eh, infra, bezpečnostní infrastrukturu, veřejné zakázky na nákup více bezpečných vozů a samozřejmě bezpečnostní podmínky ve většině světa se zhoršují a my musíme mít jistotu, že naši motivovaní a odaní pracovníci, kteří už tak pracují v těžkých podmínkách, že budou pracovat v maximálním bezpečí. Takže za to já vám děkuji. Pro nás je klíčové, abychom byli eh, přítomní v místech, která eh, jsou zranitelnější a tím chci říct ta nejvíce nebezpečná místa. Takže naše muži, eh, ženy v delegacích jsou žádáni, aby pracovali v velice nebezpečných podmínkách mm, a Stává se, že mohou být velmi daleko od Evropy, v nebezpečných místech, ale eh, pracují tady eh, pro bezpečnost a prosperitu nás, eh, občanů Evropské unie, a mají, máme povinnost je vybavit adekvátní prostředky a ochránit je. Stáváme se partnerem, který je stále nepostradatelnější ve světě, proto je to velká potřeba, abychom byli eh, eh, přítomní. Jak už jsem řekla, musíme ukázat vlajku, musíme se ukázat, vyslat signál, být přítomní. A eh, vím, že tady Evropský parlament často žádal po přítomnosti víc Evropské unie, viditelnosti Evropské unie ve světě a také viditelnosti, která často žádá, abychom byli v terénu, abychom se přímo angažovali s našimi partnery. Ehm, zjevně jsme ve věku digitální diplomacie, takže je naprosto běžné, že my všichni všichni, včetně já, eh, máme kontakt s našimi eh, prostředníky přes e-mail, eh, WhatsApp, ale přímé kontakty, osobní přítomnost je něco, co nemůže být nahrazeno něčím jiným. Takže přímé kontakty, osobní kontakty, když se diskutuje o citlivých otázkách, anebo prostě jenom se podívat na vlastní oči, jak vypadá realita, nebo nějaká politická krize, nebo situace přímo v terénu. Toto vyžaduje osobní přítomnost. Je tu, máme, často musíme cestovat jako ostatní diplomatické služby na e, světě, e, stejně jako vy, protože e, poslanci Evropského parlamentu stále více cestují po světě. To je něco, čeho já si cením, protože si myslím, že parlamentní diplomacie je nástroj v Evropské unii a to je v SVČ. A doplňuje práci ostatních institucí, to je velice důležité. A toto je pro mě zásadní, aby i na tomto poli, když se díváme na to, jak plníme vysoké standardy účinnosti, ať máme, posíláme mise kamkoliv, Eh, tedy naše očekávání na naši zahraniční politiku eh, stouply. Eh, byli jsme požádáni radou, jak víte, abychom snížili počet zaměstnanců o 5%. A teď budeme dokončovat tuto to věc do konce, roku, do konce roku. Bude to certifikováno účetním dvorem. A snížení jsme udělali také v centrále. Je to v souladu s naší prioritou posílení delegací. A teď plánujeme do 20 míst z centrály. Budou to dvě delegace každý rok na další tři roky roky eh, za předpokladu, že eh, eh, rozpočet bude dán dispozici pro jejich přemístění a velice si tady cením podpory Evropského parlamentu. Musíme tady posílit naši přítomnost, naši práci tady a musíme být více přítomní mimo Evropskou unii. Dále budeme pokračovat na práci integrace zvláštních zástupců Evropské unie a jejich zaměstnanců na práci ve službách. To je něco, co velmi je blízké vaší práci, je to něco, o čem jsme už několikrát diskutovali. E, je tady pozmění rozpočtu 2008, jsou tu, jde o integraci zvláštních zaměstnanců pro práci v Afganistánu a Tady počítám s podporou parlamentu v této záležitosti, že přesvědčí eh, radu o politické potřebě této iniciativy, tak aby tato iniciativa pokračovala. A jak víte, toto je velká výzva Tady jsme všichni na jedné lodi. Další důležitá oblast, v které pokračujeme naší práci, je dosáhnout rovnováhy v ESVČ v genderových otázkách, pozadí e, také e, permanentní diplomati a úředníci. A toto je pro mě zásadní, protože čím více diverzity máme v našich službách, tím účinnější může být naše zahraniční politika. Máme tady několik e, aspektů a od samého začátku do toho se zapracovávají různé perspektivy a no, to nám hodně pomáhá. Je to vlastně plus, které národní diplomacie nemají. Je to přidaná hodnota Evropské unie a ESVČ. Um, už jsme dosáhli této rovnováhy v rámci eh, celé služby, ale pořád jsou tu ještě nerovnováhy eh, v různých ehm, podkategoriích eh, našich, ehm, mezi našimi zaměstnanci a snažíme se věnovat těmto nerovnováhám. Jedna věc je v rámci, v rámci managementu. 46 šéfů delegací byly diplomaty v členských státech v roku 2014, když se začínala, teď je to 33 a snižuje se to, ale pořád si myslím, že toto ještě je oblast, kde se můžeme vylepšit a kde můžeme tlačit na to, eh, můžeme vynaložit eh, tlak. A co se týče centrály, tak tady musím říct, že ta nerovnováha v managementu je zase opačná. Takže v rámci systému celkově máme eh, nerovnováhu, ale máme tady nerovnováhu mezi počtem šéfů delegací a také v naší centrále, o tom se chci věnovat. Tady srovnat to. A e, tady, e, už to v závěru, vím, že jsem hovořila dlouho, ale snažila jsem se to pojmout obsáhle. Proto jsme zřídili, požádala jsem generálního sekretariátu, jsou to dvě task force, které jsme ustanovili. Jedna Eh, konkrétně k této otázce eh, nerovností eh, v genderové oblasti jedna další kariérní řád. A tady přeloží jedno byla podložena zpráva v červenci a další, tady se pracuje na implementaci, je možné dosáhnout vylepšení, to byla nalepšena navržena zlepšení této task force. Takže je to velice inkluzivní eh, záležitost a jsme eh, k dispozici, zvláště generální sekretariát může poskytnout detaily o tom, jak, se, jaká, jak vypadají konkrétní opatření. Dovolte mi vyšla k závěru. Dnes nejde jenom o rozpočet, jde o posílení role Evropské unie ve světě a myslím si, že eh, trošku mi to, to, to trvalo déle, ale nemýváme často příležitost vyměnit si názory v tomto výboru. A Myslím si, že to, byla mou, že to bylo mou povinností poskytnout vám takový širší obraz, představu, ukázat vám kontext, v jakém pracuje. Pokud budeme chtít dostat slibům našim občanům a našim partnerům eh, v tomto období naší historie, tak ESVČ musí pracovat co nejúčinněji, musí mít zdroje, aby mohla pracovat a vaše práce nám vždycky napomáhla dosáhnout těchto cílů. Budou počítat s vaší podporou v době globálních tenzí a stále větších očekávání na Evropskou unii. Doufám, že že dostojíme těmto očekáváním. Myslím, že máme zodpovědnost, měli bychom být spolehlivým partnerem, který bude eh, spolupracovat mm, v tomto světě a k tomu potřebujeme všechny instituce Evropské unie, aby pracovaly, aby vznikaly synergie ehm, a aby plnili svou specifickou roli, tak jako celý tým Evropské unie. A vím, že ehm, Evropský parlament eh, se tomu vždy připojoval. Děkuji vám za to, omlouvám se, že to trvalo déle, jak jsem řekla, tak dnes máme trošku času a tak jsem ráda, že jsem to mohla udělat. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. A asi víte, že tento výbor eh, eh, není skupina maniaků, kteří eh, chtějí vydávat peníze, ale když vysvětlíte cíle, a to říkáte, že Evropská unie je důležitým hráčem. Teď si vyslechneme naše zpravodaje kteří pracovali písemné otázky. Děkuji za odpověď. Budeme ale pokračovat v této diskusi. Pan Vali. Děkuji. Děkuji především vysoké představitelce za její prezentaci i za odpovědi na náš seznam otázek. Eh, je tady celá řada zajímavých bodů, které byly již vysvětleny, zodpovězeny i body, mm, e, na které se možná ještě budeme moci v rámci diskuze koncentrovat. Děkuji Petru Rusovi z účetního dvora, děkuji za jeho prezentaci, jeho informace. Mm, e, v těchto nejistých e, dobách Mm, ve světě potřebujeme eh, Evropskou službu pro vnější činnost, která bude silným kontaktním partnerem a eh, která eh, se bude zasazovat demokratické zásady a hodnoty. A proto udělení absolutoria se nemůže koncentrovat pouze na administrativní otázky, ale musí také se podívat na to, jakou přidanou hodnotu přináší práce ESVČ, jaké to bylo v průběhu roku 2016. To platí pro ochranu lidských práv, pro témata eh, migrační, eh, boj proti obchodu s lidmi a boj proti obchodu s drogami. Ale eh, co se týče účinnosti, tady můžeme zaznamenat pozitivní vývoj eh, v těchto službách, eh, ale ještě pořád zůstávají slabiny, eh, co se týče určitých témat, zprávy rozpočtu. Například účetní dvor poukázal na to, že v delegacích i nadále existují potíže při vypisování tendru v, u těch otázek tady se říká, že jsou tady, se počítá s kurzy, se školeními, aby se tento problém vyřešil a že musí dojít lepší kontrole eh, celkové praxe. Chápu, že pro delegace je to částečně obtížné eh, dodržet tyto postupy, ale eh, rád bych měl další informace o tom, co jste tady učinili pro to, aby se situace vylepšila. Dále k dokumentaci v delegacích. Tady potřebujeme zdravé praxe, abychom mohli se vyhnout nesrovnalostem a chybám. Víme především, že riziko může spočívat v tom, že bude docházet k podvodům a k nesprávnému zacházení s penězi. Proto potřebujeme co nejvíce transparentnosti, abychom se vyhli tomu, že práce delegací eh, bude eh, neúčinná. Dále bych eh, rád hm, slyšel takovou inventuru o kontrolních postupech. V případě dokumentů, které přicházejí z delegací. V minulosti existovaly potíže, dále k nákladům spojeným se sídly. S obavou konstatují, že více jak 40 výdajů delegací se týká budov. Tyto náklady jsou vysoké. To vidíme jasně. V odpovědích, podějích píšete, že inženýři a architekti mají být teď přizváni k tomu, aby se situace zlepšila. Ale jak eh, budeme moci kontrolovat to, že eh, smlouvy, které byly dosud uzavřeny, budou eh, opravdu uzavírány za tržní ceny? Především tam, kde není zrovna snadné vůbec takovéto správné ceny najít. Přeskoumali jste, jestli je možné tyto smlouvy nově vyjednat, tak abychom se vyhnuli tomu, že evropské instituce budou, nebudou vydávat více, než je nezbytné kde ECO, eh, GD ECO se musí zasazovat dále na to, za to, aby se snížily náklady za budovy. Můžete k tomu podat nějaké detaily dále. Racionalizace rozpočtu. Když to srovnáme s minulostí, eh, rozpočet byl zjednodušen, náklady na budovy, náklady na delegace eh, teď budou propočítávány přes rozpočtovou, pofinancovány přes rozpočtovou složku a jde, co jste udělali pro to, aby rozpočet byl transparentnější, aby byl přípustil, přístupnější, co se týče například praktikantů, stážistů, um, podle doporučení um, ombudsmana, tito eh, praktikanti nejsou placeni, ale teď tady eh, máme eh, peníze, které se jim vyplácejí na den. My všichni to považujeme za lepší, že jsou tito lidé placeni a tady jsem skutečně vděčen za to, co jste říkala o opatřeních, eh, která tady byla učiněna podle doporučení eh, ochránce veřejných práv mm, a dále náklady spojené se služebními cestami. Eh, toto je nejožavější téma vůbec. V novinách se stále znovu polemicky podávají zprávy o nákladech spojených se cestami vysoké představitelky. Ty náklady samozřejmě zůstávají důležitou položkou a ostatní kolegové kolegyně o tom ještě asi pohovoří taky. Ale Zveřejnění, to je eh, ono ožahavé téma. Dosud eh, náklady prvních cest z roku 2016 eh, byly zveřejněny. Poprosil bych vás, abyste tady detailně zveřejňovali náklady tak, abychom získali přesné informace, aby vznikla transparentnost a abychom, aby bylo možné zdůvodnit vůbec tyto cesty A Teď bych rád poprosil paní vysokou představitelku odpovědi na další otázky. Myslím si, že kolegové kolegyně ještě také mm, si řeknou své. Máme bohužel už jenom 45 minut. A myslím si, že bychom měli umožnit to, aby se dostali ke slovu ostatní skupiny a ostatní kolegové. Děkuji, pane zpravodaji, a dám vám slovo, paní místo předsedkyně. K některým bodům pod, poprosím své kolegy, aby mě doplnili. A i když jsme to všichni Italové, tak dál budu mluvit anglicky, abychom se vyhli dojmu nějakého italského parlamentu. Máme důležité administrativní úkoly a to je důvod, proč jsme tu, ale já si myslím, že přístup, kdy to vnímáme v kontextu čemu to je, jaký to má účel, to je zásadní věc pro výkon těch politických úkolů. Těší mě, že jste zdůraznil hlavně tu práci, kterou odvádíme v oblasti ochrany lidských práv a zvládání migrace, protože ne vždy je to snadné téma. K některým věcem, na které jste se ptal, se obrátím na generálního tajemníka a ředitele pro lidské zdroje. Otázka týkající se dokumentace a veřejných zakázek a budov, tak k tomu řeknu něco nejdřív sama. Za prvé, úřední budovy, kanceláře a rezidence to je taková ožehavá věc pro všechny národní diplomacie, nejenom pro SVČ, je to vždy téma k diskusi. Na jedné straně máme povinnost být svým způsobem skromní a úsporní. Na druhou stranu musíme reprezentovat EU, musíme tedy uh, oskytnout nějakou tvář, která je adekvátně reprezentativní. To by nikdy nemělo znamenat nějaký luxus. Naše reputace není spojena s mírou zlata, které bychom dali na odiv. My bychom měli být dostatečně seriózní s ohledem na práci, kterou děláme, ale musíme mít nějaké zasedací prostory, musíme mít prostory, kde budeme hostit naše partnery. V některých případech vidíme trend, hlavně v těch posledních pár letech, trend ostatních ke sdílení kanceláří s Evropskou unii, takzvaný systém co-location. To bych měla sklony skoro podporovat, protože je to efektivnění po nákladové stránce a když pak jsme spoluhostiteli s ostatními institucemi EU, tak v podstatě se stáváme takovým hubem EU v té které zemi. To je i politicky docela výhodné, protože pak v té oné zemi vidí, hle, Evropský dům. Takže si myslím, že to může být i dobrý příklad. To ale někdy samozřejmě může znamenat, že se budova musí rekonstruovat a přizpůsobit našim potřebám. Další záležitosti, náklady na přizpůsobení věcí z pohledu těch eh, doporučení, která dostáváme, třeba přístup pro postižené, v některých zemích je to velice náročné mít budovy, které budou přístupné i postižením, nebo energetická efektivita, energetické úspory. V některých eh, našich delegacích teď třeba instalujeme solární panely. To je dnes investice, ale bude to znamenat energetickou a ekonomickou úsporu v dlouhodobém výhledu. Tedy v některých případech dochází k té adaptaci, k která způsobí v jednom fiskálním roce větší výdaje, ale do budoucna se to vyplatí. Další věc k budovám, o níž si myslím, že je dobře se na to podívat, už jste zmínili DG Eco, další instituce EU, mm, které vždy se snažíme přimět tomu, aby byly součástí našeho systému abychom měli společná sídla. A ještě další dvě věci, které jsou pro mě hrozně důležité. Jedna, teď máme tabulku, která porovnává všechny různé varianty budov a to je součást to, té dokumentace budovy. To tak nebylo vždycky, ale některá, některá rozhodnutí z posledních let se e, týkala politických rozhodnutí z doby, než já jsem přišla do úřadu. Další dvě věci, kterou chci zmínit k budovám, je toto. Za prvé, teď máme 180 eh, budov kancelářských a 140 rezidencí. Jak jsem zmínila, tak eh, je pro nás hrozně důležitá bezpečnost a má to velký dopad na zprávu budov, někdy dokonce na výběr budovy. Často jsou to oblasti s diplomatickou koncentrací zastoupení různých členských států. A, a ono to není opravdu levné se tam usídlit, ale je to v podstatě z bezpečnostního pohledu nezbytné. A pak jsou tady náklady na bezpečnostní zabezpečení těch budov. A poslední věc k budovám. Já obecně jsem pro, aby se spíš kupovalo, než najímalo. To jsou vysoké náklady v určitou chvíli na počátku, ale jsme pak daleko méně vystaveni libovůli pana domácího nebo trhu a je to nějaká investice, co se týká managementu zdrojů a pak to také pomáhá, abychom tu budovu mohli lépe zpracovávat, lépe udržovat, lépe manažovat. Já nejsem odborník v této oblasti, ale myslím, že bychom to měli mít vždy na paměti. Zatím to tak nevždy bylo. Jak jste řekl, tak najímáme odborníky na smlouvu, aby nám pomohli najít nejefektivnější způsob z pohledu rozpočtu, jak spravovat své budovy a nevždy máme lidské zdroje s příslušnými kompetencemi. Teď bych poprosila žena Marka, aby další věci doplnil a co se týká ještě k těm dokumentům a veřejným zakázkám potom a ještě další věc, náklady na mise, taková ožehavá věc. Za prvé plná transparentnost. I když nás to vystavuje jisté kritice, podělím se s vámi o něco, co snad pochopíte. Já jsem požádala naše služby, aby tlumočení této schůze bylo srovnatelné s kolegy ministry, když jezdí na mise, ale nenašli jsme nic, co by tamto způsobem sumarizovalo náklady na mise s spojené s národní diplomaciou. Třeba Itálie má systém transparentnosti. Já jsem to sama zaváděla, když jsem byla ministrině, ale tam se dávají dohromady externí zastoupení nejenom ministra zahraniční, ale dalších státních orgánů, jako je prezident, minister obrany a tak dále. My jsme se rozhodli tak a jsem ráda, že máme transparentnost i když nás to samozřejmě někdy vystavuje riziku dezinterpretací. Ale chtěla bych vysvětlit. Zaprvé, my musíme ty peníze využívat řádným způsobem. Další vám vysvětlím. Řádným způsobem pro mě a pro celou komisi je pravidlo nejlevnější možná varianta za předpokladu že nás to dostane tam, kde potřebujeme být. Třeba příklad. V únoru je týden, kdy ráno mám být v Kuwaitu, večer v Bruselu a další den v Sofii. To se komerčními lety sotva dá stihnout, přesto se o to částečně pokusím. Někdy musím být přístupna v parlamentu, někde jinde. To znamená, že je potřeba ty cesty plánovat tak, které komerčními lety prostě nemůžete. A někdy, nebo je to někdy hrozně drahé, protože když třeba cestuji letadly, která najímáme, a vy víte, že EU na rozdíl od národních diplomací nemá svá vlastní letadla, takže v případě, že je to potřeba, musíme si je najímat. V tomto případě cestuji buď s kolegy komisaři, ministry někdy a s větší delegací, tak aby se ty náklady rozdělily a v některých případech možná jste zjistili, že v jedné rozpočtové lince jednoho komisaře je pak výhodnější vzít komerční let, ale když vezmete peníze celé EU dohromady, tak je pak možná šikovnější vzít čártrový let. Ale to není úplně to, o co jde. Jde o to vždycky nejlevnější možná varianta, která nemá ne- negativní dopad na práci, kterou potřebujeme dělat. A máme samozřejmě své priority a plně transparentní Zase myslím, že by bylo dobré, kdyby i jiní, třeba národní orgány, k tomu přistupovali stejně, k té transparentnosti třeba, ale na druhou stranu si myslím, že musíme vysvětlovat, že v některých případech prostě nemůžete být ve stejnou chvíli na dvou místech. Uh, a ve většině případů se přesně jedná o to být na dvou místech na zároveň. A vím, že to je věc pro Evropský parlament. Já vím, že i vy se snažíte být odpovědní, transparentní vůči občanům EU na těch misích, které vy sami podnikáte po celém světě při své parlamentní diplomacii je to tedy úkol všech unijních, je to věc pro národní instituce, je to věc pro lokální instituce, pro všechny instituce nebo všechny lidi, kteří spravují veřejné peníze. Povinnost transparentnosti, povinnost nejlepšího poměru mezi náklady a výnosy, nebo tím, co za to získáte. Pak se také týká managementu zprávy veřejných peněz. A zase cokoliv, co se zveřejní v průběhu transparentnosti, jako to dělám třeba já, to musí být přesně eh, vysvětlitelné, odůvodnitelné, proč tohle, proč v tu dobu, proč za ty peníze. To je pro mě hodnota, protože mi to pomáhá vysvětlit, co děláme. Ten případ, který vy jste zmiňoval, Poprvé se jednalo o zveřejnění nákladů na mise všech komisařů. A v mém případě já si myslím, že to byl ten specifický případ mise, kdy jsem na, měl navštívit Azerbajdžán a Arménii. Tam byl politický důvod, proč navštívit ty dvě země při jedné cestě. To je diplomatický důvod, který je pochopitelný, dává smysl, to jsou dva důležití eh, východní partneři, kteří mezi sebou mají konflikt a je dobré navštívit ne jednoho, ale oba naraz, oběma věnovat stejné množství času, ale to se nevždy dá udělat podle letového řádu komerčních aerolinek a obsah našich rozhovorů tam se týkal třeba nejenom lidských práv, nejenom bilaterálních věcí, ale konfliktu samotného také a způsobu, jakým chceme pomoct. Pro mě to má přidanou hodnotu vyprávět to, jaká je evropská zahraniční politika v místech tak exotických, ale v místech, kde je konflikt a v místech, která jsou důležitá pro naše východní partnerství. Omlouvám se, že to zase bylo dlouhé, je to citlivé, Není to z mé strany nějak defenzivní, jenom jsem vám to chtěla vysvětlit. Já nemám nikdy potřebu nějakého obraného postoje vůči kolegům tady. Já si myslím, že je užitečné diskutovat spolu takto transparentním způsobem, ale teď bych se zeptala Jana Marka, jestli má něco k dokumentům a zakázkám. Mezi nás a odpověděla na 53 otázek toho dlouhého dotazníku. Vy jste říkala... Myslím, že jednotlivé delegace, mm, které sami mohou rozhodovat o tom, jaké budovy pro ně přicházejí v úvahu, zvláště mm, co se týče rezidencí. Děkuji. Thank you. Děkuji. A další má slovo pan de Jong. Děkuji mluvíme o budovách, a tím se vracím k tomu, co vy jste říkala, jak eh, rezidence a delegace v, v různých zemích jsou usídlené, hlavně bilaterální setkání, a tak by v rámci transparentnosti bylo dobré vědět, kolik potřebujete v Ženevě a New Yorku eh, výboru pro eh, náboženství. A v této oblasti lidských práv a, a, a svobody vyznání eh, nebo mm, ani ti samotní pracovníci, kteří se tomuto věnují, nejsou schopni to vysvětlit. Jestliže někdo získá zkušenosti, se s ním musíte prostě načerpat. Děkuji a nyní pan Javor. Děkuji. Děkuji paní Mogherini, že jste přišla mezi nás. Loni jsem byl zpravodajem pro absolutorium. Mož, pamatujete si, pan Nevíta, jsme měli spoustu otázek. Došlo k určitému posunu, ale myslím, že nadále zůstávají otázky otevřené na stole. Za prvé, a to je obtížné téma, Někdy je jenom tenká linka mezi ekonomickou diplomací, což je velice důležitý cíl evropské diplomacie, a lobováním, což je na, na hranici ilegálního lobismu. Takže co může ESVČ udělat, nebo jaké kroky může přijímat pro dobré rozlišení mezi ekonomickou diplomací a lobováním a jaké záruky lze přijmout, aby se to rozlišilo. Druhá otázka, ta se týká rozpočtových položek e, pro, e, v rámci SVČ. Víme, že ten systém je složitý, složitý e, a je nějaká možnost zjednodušit rozpočtování SVČ a mít jasnější a jednodušší způsob Eh, poskytování prostředků SVČ eh, s jednou položkou v rámci rozpočtu komise, protože teď je trošku složité dohledat, se které položky přišly které peníze. A třetí, položka, eh, třetí otázka se týká toho, jak delegace ESVČ fungují v zemích mimo EU. Tím, že se musí řídit Eh, všemi pravidly pro boje proti korupci a, a o veřejných zakázkách a podobně EU, legislativy EU, ale současně musí také respektovat místní legislativu, co, která třeba nemá úplně jasná pravidla pro veřejné zakázky, nebo se musí účastnit třeba prostě reality veřejných zakázek v zemích, kde dochází někdy třeba k nějakým politickým deformacím nebo korupci, tak jaké jsou záruky a e, filtry, aby se podařilo úspěšně e, zajistit veřejné zakázky za současného respektování a evropských a místních pravidel. A mm, další otázka, ta se týká Azerbajdžánu s možností s možnost s možným podezřením na podplácení eh, představitelů EU a podobně a, kdy se snaží ovlivňovat evropskou politiku v zájmu eh, azerbajdžánských zájmů. A chci se zeptat, do jaké míry můžete toto vyšetřovat a co se dá udělat pro to, aby byly podobné, podobným hrozbám bylo zamezeno. Já se strašně omlouvám, já jsem přeskočil stínového zpravodaje Alde, takže eh, prosím, pane kolego. Děkuji, paní vysoká představitelka. Prosím, nasaďte si sluchátko, děkuji. Vy jste jasně ukázala eh, ve svých úvodních slovech, že multilateralismus chcete obhajovat. V současné době je silně ohrožen způsobem, jak funguje mandát měřítku prezident Trump. Dalo se očekávat, že za těchto okolností eh, členské státy EU eh, se eh, silněji dají dohromady a budou provozovat koordinovanou zahraniční politiku. Jak je možné, že přes tyto okolnosti na generální shromáždění OSN mnohé členské státy hlasovaly proti linii EU? A co chcete podniknout, tak aby aby se to do budoucna změnilo. Eh, prezident Trump tak v případě konfliktu Izrael-Palestina eh, učinil velmi jednostranné rozhodnutí, eh, vyhlásil hlavním městem Jeruzalém a zároveň ty státy, které s tímto nebyly srozuměny, jim vyhrožoval, že jim stáhne finanční podporu. Eh, Máte nějaký eh, plán krizový, rozpracovali jste ho s komisí, abyste se postarali o to, že humanitární eh, závazky, které se týkají palestinců, budou pokračovat i do budoucna. A podobná věc platí v případě Kuby, kde prezident Trump se pokouší politiku svého předchůdce Obamy zastavit nebo dokonce zvrátit v opak. Právě v těchto dnech sledujeme, že Turecko opět zasahuje do severu Iráku, a to zbraněmi z Německa. A ty kmeny, nebo dá se říct konkrétně, eh, jsou, eh, útočí se na Kurdy, kteří eh, úspěšně bojovali proti IS. Já jsem v, u evropských zahraničních služeb ještě neslyšel žádný kritický hlas v tomto smyslu. A rád bych se zeptal, jestli se dá počítat s tím, že EAD tady ještě zaujme stanovisko a jaké jsou, mm, jako hodnotíte mm, fiskální možnosti, fiskální facility, pomocí kterých Evropská unie může syrským uprchlíkům v Turecku teď pomoci. K rozpočtu už bylo eh, položeno mnoho otázek, proto se tady mohu, to mohu zkrátit. Co se týče eh, mezinárodně financovaných projektů, tady to vypadá tak, že komise spíše vychází z toho, že všichni by se měli účastnit na projektu, který bude internacionálně eh, financovaný a že se tady budou dodržovat pravidla. Eh, co bych pod tím měl pochopit? Jak je vlastně zabezpečeno to, že to, co Evropská unie bude vyžadovat od druhých, těch, kteří se účastní mezinárodních projektů, že to bude správně interpretováno. K personálu už otázky položeny byly, tady jenom jeden malý dodatek. Viděl jsem, že je tady velký počet eh, zaměstnanců, kteří dělají nejenom přes časy, ale eh, také nevyužívají dovolené. A dovolenou si pak nechají vyplatit. Platit. Takže je to spíš náhoda, nebo existuje tady nějaká kultura, která říká, že práce je důležitější než dovolená. Děkuji. Thank you very much. Ano, děkuji. A teď čtyři další kolegové, kteří požádali o slovo. Paní Pitera o jedno, nebo dvou, jedno až dvouminutové eh, projevy. Eh, paní Pitera, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji paní vysoké představitelce Nemáme dostatek času, abychom eh, si řádně podiskutovali a proto bychom možná mohli zorganizovat další setkání. A měla bych eh, celou řadu otázek, které jsem připravila, ale nebudu mít čas položit všechny. Takže dovolte, abych eh, stručně řekla, co bych od vás chtěla vědět. Za prvé, politika rovných příležitostí, to není něco, s čím se zachází dostatečně vážně proti tomu, co jste tady navrhovali. V roce 2017 z 43 lidí, kteří byli jmenováni eh, na, eh, v pozice ve velslancích, eh, to byly jenom 12 žen, jenom 28%. Takže Zdá se, že jste tady stanovili takový task, ta skupinu, která se zabývá rovnými příležitostmi. Ráda bych věděla, jak chcete pracovat v této task force a je, kolik je tam žen. A další věc, kterou bych ráda věděla obtěžování žen. 75 případů eh, bylo zaregistrováno v roce 2017. 23 eh, eh, z nich je stále ještě otevřených. Došlo k nějaké změně v tendenci ve srovnání s dřívějšími třemi lety? Pokud tomu tak je, proč? A další otázka. Jakou podporu poskytujete obětem obtěžování? Další otázka zeměpisná rovnováha týkající se e, jmenování delegací EU e v zahraničí. Jenom 15 pozicí bylo e, přiděleno 13 zemí Evropské unie. A také bych se ráda zeptala, veřejné zakázky, zadávání veřejných zakázek jsou rozděleny do částky pod 60 tisíc eur, tak aby bylo eh, možné obejít eh, pravidla či nařízení týkající se zadávání veřejných zakázek. Náklady, náklady eh, na zasedání. Proč zasedání v Bruselu jsou daleko dražší než zasedání mimo Brusel. V Bruselu je to 300 um, euro na osobu a mimo Brusel je to 192 euro na osobu. Dále. Je SSVČ eh, zainteresována na eh, problému, který byl popsán v New York Times, prodej pracovníků na Jižní Jižní Arabské republiky. Ano. Ano, a pak ještě úplně poslední otázka, slibuji. Přeskočím všechny ostatní. Zrovna jsem se vrátil z Chile. V Chile máme diplomatickou pozici. Jsou to tři diplomaté pouze. A teď eh, eh, vedeme velmi obtížná jednání o obchodní dohodě mezi EU a Chile. Takže nebylo by na nich eh, trochu hm, moc. Čína je největším obchodním hm, partnerem této země, Chile. Spojené státy také jsou velkým partnerem Chile. Ehm, to znamená, co si myslíte o tomto problému? A ehm, já jsem stínová zpravodajka a nebylo mi dá, nebyl mi dán dostatek času. Čas je problém. Ano, máme, to je omezený zdroj, ale děkuji za otázky. Paní Alessandra, prosím. Děkuji. Paní Margerini, doufám, že jste se zotavila ze své chřipky, protože ještě máme i zasedání vedoucích delegací. A proto by určitě bylo velice zajímavé, kdybychom i tady mohli vést další rozhovory, které se budou týkat dalších eh, perspektiv v budoucna. Ale teď mým otázkám. Jenom tři na vedoucí delegace. A odpovídající eh, a také eh, management. Mnoho z nich je, pracuje velice efektivně a velice rychle se zapracovali do mm, obtížných um, obsahů odborů, ale mnohdy to bývalo tak, že eh, standardy, které eh, se do, by měly dodržovat na evropské úrovni, nebyly naplněny zcela. Jak je možné se postarat o to, aby to probíhalo trošku profesionálněji? aby se pracovalo profesionálněji. Když se podíváme na velmi specifické, kdyby to tady bylo kdyby se reagovalo trošku homogenněji na naše eh, požadavky. Jednou ročně se tady vidíme všichni v Bruselu a to je velmi efektivní, ale přesto bychom eh, si dovedli představit, že je možné celou věc vylepšit. A teď vztahy k mezinárodním organizacím. Eh, velmi silně kritizovala Evropskou unii. Jistě, že jsou to agentury nezávislé, ale je tu dialog a také kofinancování. A proto má otázka, jak se můžeme vyhnout tomu, aby Ehm, nedocházelo k takovýmto eh, nesrovnalostem. Nebylo možné nalézt nějaký formát eh, pro systém včasného varování eh, v případě prioritních zemí, ehm, na které bychom měli obzvláště dbát. Nejenom v komisi, ale obzvláště ve vaší, vaší službě, tedy takový systém včasného varování či institucím komise bylo jasné systém včasného varování, aby každá instituce, která má co dočinění s takovouto eh, prioritní zemí, aby eh, mohla být odpovědajícím způsobem informována, tak abychom se vyhnuli problémům. Děkuji. Um, pan Ashworth. Eh, Pane místo předsedo, této konkrétní věci. Ale za druhé, má hlavní otázka. Já jako zpravodaj Eh, pro eh, finanční, pro finanční nařízení. To je eh, stižádostivý program a přeji vám k němu hodně úspěchu. Ale co mi leží na srdci, když jsem sepisovali toto finanční nařízení, tak které jsou místa, která jsou nejméně vybavená. A za druhé, problém s těmito fondy je v tom, že je tady mnoho aktérů začleněných. To znamená, že kontrola. Děkuji a pan Zdechovský. Říká, že to nejlepší je vždycky nakonec. Nevím, jestli si to mám brát osobně, ale vždycky to beru tak, že je to příležitost ukázat, že stihnu svůj projev do dvou minut. První věc je vypisování tendrů. E, vlastně discharge má být takový, bych řekl, průřez celou tou problematikou. A já často vidím, a to neberte jako kritiku, že je neflexibilní a takové bych řekl až příliš někdy složité. Někdy jsme upnutí na to, jestli bude v té větě čárka a nekoukneme se, že vlastně někdy dokážeme ty věci zajistit třeba přímo v místě velmi levně a ty věci taháme z Evropy. A tady bych vám chtěl, chtěl říct, že tady máme určitě hodně věcí. Určitě se to, eh, to nevyskoumá European Court of Auditors ve veškeré úctě ale když my jako europoslanci jezdíme po těch misích a vidíme, jak jsou tam přiváženy některá zařízení nebo některé věci eh, z Evropy, tak si myslím, že to je příliš složité. Další věc je, kvalita lidí. Já jsem teďka byl na pozorovací misi um, jedný na volbách a musím říct, že uh, údaje o atentátech a o rizicích, které nám hrozily během cesty, jsme se nedozvídali od lidí, který platila vaše služba. A je to strašně špatný, protože my jsme ty informace dostávali s dovolením, eh, excuse me, miss, sorry, sorry, my jsme ty informace dostávali eh, od američanů a byli tam jeden atentát se stal po našem odjezdu z místa které jsme kontrolovali a jeden atentát vlastně se stal, stal Eh, nebo byl zlikvidován předtím, než jsme tam přijeli. A bohužel naše služby tohle to nezajistily. A je to prostě škoda. Ty lidi platíme, jsou naši a mají se o nás starat. Takže to je další konkrétní bod. A poslední věc je, bylo to tady zmíněno, ale myslím si, že, že mm, už jsme to zmiňovali třikrát nebo čtyřikrát. A pojďme se na tu věc kouknout pragmaticky. Po roce 2004 vstoupilo do Evropské unie poměrně hodně států. A koukněme se, paní představitelko, vy jste mi poslala čísla a váš sekretariát se mnou říkal, kolik třeba Čechů, Poláků, Rumunů je v, v, v, ve vaší službě, ale na jakých jsou pozicích opravdu když děláte výběrová řízení nevím jestli to víte ale jsou preferováni italové španělé portugalci francouzi ale ne češi ne poláci ne rumuni a jak chcete zapojit tu činnost těchto států do vaší služby to je můj dotaz děkuji Thank you. And to the last speaker, Mr. Flanagan. pan Flanagan je poslední řečník. Ano, asi bych měl pokračovat v, těch, v té analogii 90-minutový fotbalový eh, zápas, tak já mám čas navíc, takže se pokusím ještě eh, skorovat. Paní Mogherini, já jsem eh, z Erské republiky, my jsme neutrální zemí, jsme na to hrdí a proto když se podíváme na referendum o Lisabonské smlouvě, Irsko hlasovalo proti, z, eh, z jakýchkoliv důvodů. Eh, tady bylo další referendum, eh, protože Evropa nedostala odpověď, kterou chtěla mít, ale v druhém referendu se nám dostalo ujištění o naší neutralitě a jak vlastně se nemusíme s ničím dělat starosti. Takže je úplně jasné v Irsku, že asi eh, nebudeme tak úplně eh, pro to, o čem se tady eh, mluví. A slyšel jsem několika příležitostech, slyšel jsem to od jiných lidí z komise, kteří říkali, že je to společná politika bezpečnosti mezi členskými státy, a která byla velmi podpořena. Já, mě to pobavilo, když jsem toto slyšel, protože jsem si jsem slyšel různá agregovaná data pro Republiku Irskou, žádal, psal jsem, ptal jsem se komise, kladl jsem otázky, vy jste mluvila o otevřenosti, ale já jsem to ne, nezažil. Otázky, odpovědi, které se mi dostaly, byly vágní, eh, neposkytli mi detaily k eh, zvláštní službě pro Irsko. Pokud tomu tak je, eh, tak ehm, ehm, nevím, je možné, že průzkum provedla tato služba, ale 300 lidí, 300 lidí bylo intervjuováno u nás v Irsku. Je tu nějaká možnost, že jenom 0% to podpořila, ale, že se to nulově podpořilo, ale um, Ehm, když se podíváme na váš závazek, závazek otevřenosti, transparentnosti, ehm, ehm, mohla byste poskytnout tato čísla, protože mně se nelíbí to, že poslouchám, že irští občané jsou velice pro další obranu, pro další výdaje do věcí, které vlastně e, ničí e, lidské životy. Můžete mi poskytnout tato data, pak eh, je tady další věc. Zdá se tady, že byly učiněny nějaké průzkumy, e, tak aby Evropská unie vypadala dobře. Další průzkum tady byl učiněn a tady to ukončí. Lidé jsou, řík, lidem se říká, že bezpečnost je důležitá. Jak je možné, že tady máme 100%, bylo to jenom 78%. A teď to je, je, je říkáno, že potřebujeme ještě více, že Irsko musí ještě hlouběji Eh, sáhnu do kapsy. Mě by, eh, eh, já sleduju, co děláte a vím, jak vypadá práce agentury, i roční zasedání, slyšel jsem o tom nedávno. A vy jste tady mluvila ale hlavně o otevřenosti, transparentnosti. Já jsem tam chtěl vstoupit, ale byl jsem vytlačen policií a někteří byli i Někteří byli i zraněni. Slyšela jste o tom? Děkuji. Ano, jsem velmi vděčen našim kolegům, kteří se ujali slova. Eh, paní místopředsedkyně, eh, vidíte, jak 300, eh, jak, to, jak může být veliký tento feedback. Jenom pro vaše informaci máme tady tlumočení do 11 hodin. A poté už budeme pokračovat italsky. Ne, nemám problém. Ano, pokusím se eh, eh, pokryt angličtinu, italštinu, ale budu muset zase v 11 hodin odejít na jiné místo, takže eh, skončíme tedy čas, mm, jak to jak si počítá Evropský parlament, mm, k eurobarometru a datům podle rozděleno podle národnosti. Tady to sama nemám ty údaje, to E, není moje práce, ale mohu se pokusit to získat. E, podělím se o to s vámi, až to budu mít s potěšením. Ano, bylo by to zajímavé i pro mě určitě. A pokusím se jít otázku po otázce spolupráce s členskými státy na místní úrovni. To velice dobře funguje, nevím už, kdo se na to ptal. Funguje to velice dobře. Nedávno e, tady Eh, byl takový přeskum se všemi 28 eh, členskými státy, spolupráce v terénu, výsledky byly velice pozitivní a eh, viděla jsem, vidím to sama, ať jdeme kamkoliv a to je část důvodů, proč naše delegace potřebuje hodně prostoru a sálů pro zasedání, protože zásadou, podstata této práce, kterou děláme v terénu, to není jenom, že se setkáváme s našimi protěžky, našimi partnery v jiných zemích, ale je to koordinace přítomnosti členských států přímo v místě, v terénu. A to vyžaduje těch, aby ta 28 se často setkává setkávala. Někdy to bývá jednou týdně, někdy více než jednou týdně. Stála koordinace na různých úrovních, nejenom velvyslanci, ale i ti, kteří pracují mm, na politických vztazích, oblasti ekonomiky, parlamentní záležitosti a tak dále. Máme tady stálou práci, mm, to koordinace členských států mm, na místní úrovni a mohu vám říct, že například cíle udržitelného rozvoje a klimatické změny Tady všichni partneři v OSN eh, všude nám říkají, že bez Evropské unie by eh, tato koordinační role 28 členských států nebyla možná, tedy 130 delegací. Nikdy by nebylo možné dosáhnout koncenzu v OSN bez toho. I když práce v tomto případě nebyla odvedena v Ženevě nebo v New Yorku, ale lokálně, ale také v New Yorku a v Ženevě. Někdo se na to ptal, proč je možné, že v New Yorku a Ženevě naše eh, kanceláře jsou tak velké protože eh, koordinační role Evropské unie v New Yorku a v Ženevě práce OSN při eh, mnoha, jsou to různá koordinační zasedání, která probíhají paralelně, nejenom jednou týdně, ale mnohdy pětkrát za den. Eh, jsou to setkání různých služeb, různých úrovní, různých skupin. A to vyžaduje hodně zasedacích místností, eh, které mohou umístit eh, mnoho lidí. Chcete-li skoordinovat práci členských států, tak potřebujete